Welcome everybody. I very happy to Vítejte, dobrý den, je mě ctí a jsem velice ráda, že se nám podařilo k tomuto slyšení sezvat tak významné experty. Jedná se o významnou záležitost, zároveň velice citlivou, jak pro nás, tak pro celý Evropský parlament, tak i pro uh, Um, národní vzdělávací um, a kulturní uspořádání v zemích. Radikalizace mládeže, to je významné téma. Omlouvám se, budu pokračovat v italštině. Your, um... Tedy já vás prosím, nasaďte si sluchátka, protože, jak jsem říkala, budu pokračovat v italštině. Prosím o schovývavost. Nejdříve bych kolegy a kolegyně ráda informovala o následující věci. Týká se to doporučení koordinátorů. Rozhodnutí koordinátorů vám budou rozeslány již dnes, a to všem členům našeho výboru. A pokud do víkendu nedostanu nějakou námitku, tak budou rozhodnutí považována za přijatá. Nyní ke našemu slyšení radikalizace v Evropě. Ráda bych ještě připomněla jednu věc, i když eh, pravděpodobně je vám to všem známo. Téma dnešního slyšení jsme zvolili z důvodu jeho důležitosti pro kulturu a také proto, že na výboru Libet vzniká zpráva z vlastního podnětu. Hlasovat o této zprávě se bude později, než bylo naplánováno původně. Bude se hlasovat až 19. října. A proto bych ráda zdůraznila, že to je tedy téma, který se, které se netýká pouze našeho výboru, ale které, které je mnohem širší. Je, jde o osvětu, vytváření povědomí, znalosti, příčiny a možnosti, jak zasáhnout. Všichni máme na mysli ještě události, ke kterým došlo v Paříži, což bylo skutečně velmi nečekané bylo to takové nečekané probuzení. Pak vzniklo takzvané pařížské prohlášení, kde jde o společné hodnoty, jako je svoboda, tolerance, vzdělání a tak dále. Toto téma, které toto téma má podpořit mezikulturní dialog a ukázat, jaká rizika se pojí s extremismem. Dobře víme, že už máme ozbrojené bojovníky, například eh, mladé lidi, které odcházejí bojovat z Evropy do jiných zemí a další ozbrojené skupiny. Týká se to mnoha zemí a proto je důležité, abychom se tímto tématem zabývali i na politické úrovni, na evropské úrovni. Neexistuje bezpečnostní politika sama o sobě, neexistuje zahraniční a migrační politika, pokud ji nepropojíme také s kulturními aspekty. A to je naší snahou vnést do této oblasti politiky kulturu, kulturní aspekty, podívat se na to, kde můžeme co změnit. Jde o podporu evropských hodnot, o respektování lidských práv. To jsou naše společné základy. A proto se věnujeme tématu radikalizace mladé generace, samozřejmě nejenom mladých, ale radikalizace mladých je skutečně v dnešní době fenoménem, který nás velmi znepokojuje. A proto se musíme všichni pokusit pochopit ty faktory a okolnosti, které vedou mladé k radikalizaci, abychom mohli příčiny radikalizace potírat a pomoci těm, kteří bojují jaksi v přední linii s tímto fenoménem, mám nám tím na mysli učitele, ale nejenom je. Proto dnes se budeme zabývat tím, jaké jsou kulturní, sociální hospodářské příčiny tohoto fenoménu, odkud pochází násilnický extremismus, jak vypadá tato velká výzva což je výzva také humanitární. Já tady nemám na mysli pouze migranty, ale i to, jakým způsobem my můžeme naplnit očekávání, která v Evropě panují. Je třeba nyní v době zvýšené migrace budovat mosty. Naším tématem je tedy extremismus, radikalizace také na internetu a musíme zvážit, do jaké míry můžeme něco proti tomuto fenoménu učinit. Již máme dohodu s Francií. Jejíž cílem je vytvořit určitý typ ústavy pro základní lidská práva na internetu, aniž bychom ovšem omezovali svobody. Jde o to převzít odpovědnost a také o to vytvořit transparentnost. Násilnické, násilnické extrémní jednání je závažným fenoménem a my z naší strany chceme podpořit přístup, který zvolil výbor Libe chceme se věnovat bezpečnostním otázkám, ale to celé doplnit eh, kulturními a vzdělávacími prvky, neboť ten záležit, tento fenomén, to fenomén naší společnosti je velmi komplexní. Nyní představím naše experty. Jako první bych ráda přivítala paní Sáru Kán. Paní Kán je ředitelka a spoluzakladatelka organizace Inspire Muslims, a, která se věnuje tomu, jak potírat extremismus, bude hovořit o své práci, o své práci s občanskou společností pracuje v první řadě eh, s školami a spolupracuje se ženami. Dále bych ráda přivítala Benny Christensena, který je nezávislým poradcem pro výuku historie, jak, jakým způsobem, půjde tedy o to, jakým způsobem můžeme a měli bychom dnes vyučovat ve školách historii je z organizace Euroclio. Vysvětlí, jakým způsobem může právě e, výuka historie ve škol přispět k prevenci radikalizace. Po těchto dvou přednáškách budeme mít půl hodiny času na otázky a odpovědi a pak e, přednese svůj projev metr Thibaut de Montbrial. Je právníkem prezidentem a zakladatelem francouzského Centra pro vnitřní bezpečnost. Bude se věnovat otázce prevence kulturní a územní separace. Poté vystoupí Guy Berger, ředitel Útvaru pro svobodu projevu a rozvoj médií v UNESCO. Dnes eh, ve čtvrtek odpoledne bohužel mnoho kolegů nás muselo už opustit, ale musím říci, že zastoupeny jsou v podstatě všechny frakce a všichni vám budeme naslouchat velmi pozorně. Nyní i hned předám slovo paní Kán, aby mohla přenést svůj příspěvek. Prosím. Děkuji za tento úvod a dobré odpoledne všem. Já jsem ráda, že jsem zde byla přizvána a že se mohu podělit o své eh, myšlenky v souvislosti s prevencí radikalizace. Jsem eh, velice eh, zajedno s těmi výstupy z toho stanoviska výboru Libe a vidím, čtu, že mm, nám, námět k aktivitě číslo jedna potvrzuje, že členské státy by měly podporovat svobodu, lidská práva, rovné příležitosti, eh, úctu vůči lidské důstojnosti a zároveň respekt vůči jazykové, kulturní a náboženské různorodosti já se chci dnes soustředit na bodu 12 tohoto stanoviska, kde, cituji, se zdůrazňuje význam žen při prevenci radikalizace v rodinách. Je to sice pouze jedna krátká věta, přesto se jí chci věnovat a chci zde popsat eh, proč ženy na ženách záleží, a to nikoli pouze v rodinách. Rovněž to, že dáme ženám větší vliv, umocňuje eh, celou společnost eh, proti radikalizaci. Přesto však často mezinárodní společenství a i národní vlády ženy přehlíšejí, případně přeblížejí jejich význam. Chci se rovněž věnovat úloze škol a jak ty mohou budovat odolnější prostředí proti radikalizaci, mohou učit kritické myšlení a mohou v praxi dokazovat základní hodnoty. Vzdělávání je absolutně mm, nezbytné k tomu, abychom se posunuli dále. Než však k tomu přikročím, pár slov o mé organizaci nevládní organizaci. Britská vláda se antiteroristickým aktivitám věnuje čtyřmi způsoby, všechny začínají na písmeno P, ochrana, anglicky tedy ochrana, následování, příprava a prevence. Právě moje organizace se eh, věnuje eh, prevenci, prevenci radikalizace a spochybňování scénářů a narrativů, eh, které eh, k radikalizaci vedou. Pracujeme směrem bottom-up, tedy jsme přímo v kontaktu s muslimskými komunitami a se statutárními agenturami. A právě mm, úloha a hlas muslimských organizací je podle mého názoru absolutním klíčem eh, k řešení tohoto problému. Eh, jde nám o alternativní ideologie vůči ehm, eh, tomu, že se muslimské víře odebírá legitimita, například organizacemi ISIS a al qaidou A právě hlasy žen zde mají obrovský význam. Součástí naší práce jsou um, příběhy, jež spochybní Daesh eh, a Al-Qaidu a které nabídnou jiné narrativum právě eh, ženy zde, muslimské ženy, muslimští občané, mohou něco nabídnout, co není schopna nabídnout policie, vláda či jiné agentury. Eh, právě náboženské texty jsou často zneužívány k tomu, abychom delegitimizovali extrámský extremismus. A e, právě proto musíme se více zapojit my. E, nedělá se dost na tím umožnit ženám lépe učit své děti náboženství. A často i um, osnovy ve školách, které učí o víře, nereagují dostatečně pružně na hrozby dneška. Organizace Inspire vznikla v roce 2008. Je to organizace pro práva žen a boj s extremismem. Od eh, samého vzniku spolupracujeme se školami, uč, eh, učiteli, policií, místními samozprávami. A naše první velká kampaň v roce 2011 se jmenovala Džihad proti násilí. Snažili jsme se vrátit slovu džihad správný význam. Ono to totiž původně znamená boj za spravedlivou a obecně prospěšnou věc. A my sami chceme bojovat proti násilí a zejména proti násilí proti dívkám a terorismu. Naše eh, usnesení bylo podepsáno účastníky z více než tři 32 zemí a dokonce se o nás psalo v New York Times, v Guardianu a dokonce v novinách ve Spojených Arabských Emirátech a tak dále. A celou tuto kampaň vedly muslimské ženy. Působíme rovněž v sociálních médiích, protože je jasné, že právě Daesh a pravicoví extremisté sahají k internetu. Já jsem například napsala otevřený dopis mladým dívkám, kde jim vysvětluji, proč by se neměli připojovat k ISIS. A tam si jej přečetlo už v prvních 72 hodinách 45 tisíc osob. My jsme v tomto dopise odhalili pokrytectví a lži ze strany Daješ. Nyní k tomuto dopisu sahají školy, které učí své žáky, jak se stavět k islámskému extremismu. Nedávná e, kampaň, ta poslední se jmenuje Make a Stand, tedy postav se tomu e, a snaží se působit proti výzvám ze strany ISIS, slibovat e, lojalitu a al-Bagdádimu. Eh, muslimské ženy už nemohly dále čekat, nic se v té věci nedělalo a rozhodly se postavit se ehm, ISISu a jeho propagandě, spochybnit eh, jejich názory a vyjádřit se sami. Kampaň se rozjela v loni, podpořila ji britská ministrině vnitra Theresa May, která ještě muslimským ženám vdechla větší sílu a naději. Britské noviny The Sun, největší, nejvíce prodávané noviny, dokonce zde e, zveřejnili naší fotografii. To je muslimka, která má na sobě šátek z britské britské vlajky. Tedy tvrdí, že lze být dobrým Britem i dobrým muslimem. My v tom nevidíme žádný střed. To je jasná zpráva nikoli pouze extremistům, kteří tvrdí pravý opak, ale rovněž i našim pravicovým extremistům, kteří tvrdí totéž. Tedy eh, noviny The Sun se postavili na naši stranu a napsali ve své analýze, že jde o boj pouze, nikoli pouze s islamismem, ale i s islamofobií. Um, ehm, Sam se obrátil posléze na naši organizaci Inspire napsat manifest proti nedávisti. A my jsme to udělali. Snažíme, snažíme se eh, postavit se kazatelům nenávistí, vybízet všechny muslimy, ale i nemuslimy, kteří podporují ideály a hodnoty, na kterým záleží nás všem, aby se postavili bok po boku k nám. Přestože The Sun je pravicový, postavil se správně k tomu a nenahlíží na muslimy jako na pátou kolonu, jako na a priori podezřelé. Všem nám záleží na hodnotách naší zemi a pouze společně vyhrajeme s extremismem. A Právě The Sun si zvolil muslimskou organizaci jako partnera u těchto postojů a dokonce organizaci žen. To vysílá signál i jiným zemím, že v Británii jsou muslimové normálními občany. V tolika eh, jiných zemích se na muslimy nahlíží na, eh, jako na podezřelé. Myslím si, že se mohou i jiní novináři od těchto novin The Sun poučit. Naše kampaň se snaží vést ke kultuře, která prosazuje vzájemnou úctu, tu nediskriminaci a právě společně, spíše než se budeme od sebe snažit vymezit, budeme schopni prosazovat boj s radikalizací. Součástí naší kampaně byla cesta po osmi anglických a velských městech. Tam jsme měli čtyři cíle. Učit ženy teologii a e, narrativům, které jdou proti extremismu. Pomoct jim rozpoznat e, e, takové rané projevy radikalizace dát jim možnost obrátit se na určité agentury, a mobilizovat je, aby i oni mohli vést své komunity tímto směrem. Jedním z těchto důvodů, z důvodu, proč jsem se rozhodla takto dále působit, je, že jsem byla svědkem účinnosti toho, jak ženy, které jsou ochotny chránit své rodiny, se obrátí na příslušné úřady se dokážou oficiálně postavit kazateli nenávisti, budou pomáhat svým dětem. Bohužel často jsou ženy podceňovány. Přesto však ženy, které jsou matkami, právě budou schopny, mm, budou mít možnost nejdříve rozpoznat nějaké rané projevy radikalizace, pokud jsou přítomny, když je tomu naučíme je rovněž třeba jim pomoci rozhodnout se pro identitu, která nebude e, vnitřním konfliktem. Je třeba e, se postavit k islámu e, jako k normálnímu náboženství v celé Evropě. Žijeme v 21. století a nesmíme připustit, aby budoucí generace přijímaly pouze extrémní výklad islámu. Já už spolupracuji s ženami více než 20 let a byla jsem svědkem skutečnosti, že jakmile ženám umožníte projevit se aktivně, tak právě oni se proti terorismu a extremismu postaví. E, bohužel z historického pohledu mnoho statutárních agentur spíše se obrací na jmenované muže, um, vedoucí různých organizací a spolků, e, kteří um, se často eh, prosazují do těchto funkcí sami a eh, ženám nevěnují pozornost. Musíme se tázat, jaký, k jakým strategiím stojí za to sáhnout, abychom umožnili i ženám projevit se, spolupracovat s námi a e, předcházet radikalizaci ve svých domovech. Ženy se ozývají častěji rovněž proto, že vidí, jak i jejich práva jsou ohrožena. No a právě jednou z prvních záležitostí, které se takovýto náboženský extremista bude věnovat, je omezit eh, ženský život. A um, Kristof eh, and Du Von navrhují, že nejlepší je dát eh, mm, určité slovo a pocit vlastní hodnoty dívkám. Cituji, společnosti, které investují do žen, se dostávají do pozitivního cyklu. Naopak ženy, které omezují eh, ženy, jejich vzdělávání, eh, tak eh, se ocitnou v začarovaném kruhu a dávají živnou půdu terorismu, extremismu, a omezují růst. E, tedy ženy a dívky jsou takovou nárazníkovou zónou proti extremismu. Často, eh, když se snažíme bojovat eh, s radikalizací, eh, tak začínáme u bezpečnosti, ale musíme si uvědomit vzájemnou soustažnost mezi extremismem a nedostatkem práv u žen a rovněž i to, jak důležitou úlohu mohou ženy sehrát. Rovněž udržitelná mírová práce a OSN schválilo usnesení usnesení 1325, v němž e, konstatuje, že ženy jsou klíčem k řešení konfliktu a vývoji. Bohužel e, mnoho komunit si neváží práce na té nejnižší úrovni. Jak můžeme pomoci ženám v Nigérii, kde e, bylo 350 dívek uneseno, tak právě ženy jako první se ozvaly. Tisíce, jak křesťanek, tak muslimek, se postavili Boko Haramu a extremismu. Můžeme si dovolit mm, nevěnovat si takové e, koalici. E, v Pakistánu rovněž právě ženy přišly s jinými možnostmi popisu konfliktu. Kolik žen se však dočká opravdové podpory i ze strany vládních orgánů, kdykoliv se takto angažuje? Přestože oficiálně na mezinárodní půdě se hovoří o začeňování žen do vyjednávání a budování míru, v praxi ženy jsou zastoupeny pouze 4% v mírovém vyjednávání. Často strategie ignorují mocnou úlohu žen. Ženy jsou často pouze eh, redukovány do úlohy pomocnic a i v Spojeném království vidíme, že extremisté se snaží nás ponížit, nám hrozit, protože vědí, jak mocným nástrojem jsme my v boji proti extremismu. Proto právě e, ženy by měly být více oceňovány, protože jejich vklad je často velice osobní. Nyní se budu věnovat úloze škol. Britská vláda nedávno přišla s, s návrhem zákona, který e, ukládá školám povinnost prevence jako stejně jako všem veřejným orgánům. A e, výzkum ukázal, že 50 osob, eh, které jsou předávány organizaci Channel, eh, který eh, má eh, pomáhat těm, kteří jsou v té rizikové skupině, se to odehrávalo ve škole. Tady máme příklad dívky, která se chtěla stát inženýrkou, avšak najednou se začala odtahovat od školy, od kamarádek, Leila měla najednou pocit, že západní světské vzdělání nezaručí místo v nebi. A co se s ní dále stalo? Ve škole eh, se shodli na tom, že Leila potřebuje pomoci, podělili se o to s rodiči, rodiči nevěděli, jak na to, byli rádi, že k tomu došlo. No a Leila byla předána organizaci Channel, kde místní eh, muslimka jí pomohla odlišit islámský extremismus od islámu. Nebylo třeba sahat k policii. Ukázalo se, že pokud škola zasáhne včas a správným způsobem, může předcházet radikalizaci. Školy rovněž by měly učit univerzální lidské hodnoty a um, obnažovat eh, extremismus. Eh, univerzální hodnoty naše vláda popsala jako právní stát, respektování jiných eh, náboženství, eh, osobní svoboda a demokracie. Eh, školy rovněž na to pohlížejí jako na určitou pojistku. Stejně jako se snažíme chránit děti před vykořišťováním, domácím násilím, narkomanii, ženskou obřízkou. I toto se musí stát součástí této ochrany proti radikalizaci. Nyní proškolujeme pedagogy, aby rozpoznali rané známky radikalizace, aby měli příslušné politiky. To si myslím, že je opravdu chválihodné ze strany britské vlády, že se vše stalo součástí zákona. Nyní už bude proškoleno 600 ředitelů škol a rovněž jiných pedagogů. Stále více odborníkové školství na to upozorňuje. Je tam i protihlas. Někdo tvrdí, že takováto strategie má za úkol potírat svobodnou diskusi, případně špehovat žáky. To není pravda. My eh, pracujeme tam, kde je ohrozena žena bezpečnost toho žáka a diskuse musí běžet férově. Nebráníme ji. Avšak eh, škola není jediným místem, kde může dojít k radokalizaci. Jedna škola nám řekla, že v jedné rodině jeden mladý Žák byl pod vlivem svého otce, který měl pravicově extrémní názory. V jiném případě eh, dceři extrémní názory předával eh, islámský otec. A ty děti to pak šíří mezi svými kamarády, avšak my musíme školám pomoci mít příslušný vliv i na tyto malé žáky. Blížím se ke konci. Samozřejmě, že pro školení všech pedagogů bude eh, nějakou dobu trhvat, protože zákon Mm, začal platit teprve od 1. července a e, rozlišit například to, když se dítě modlí, případně dívka je v šátku, od extrémního e, přístupu k islámu, od radikalizace, je velice citlivá záležitost a záleží na ní, abychom e, nevylučovali musliny tím, že je špatně odhadneme. Je tedy třeba budovat odolnost v mladých lidech, e, postavit se proti extrémním názorům, ale zároveň dát i mladým lidem eh, myšlenkové podhoubí k tomu, aby si sami dokázali vyhodnotit, co je extrémní a co ne. Předsedkyně přelušuje, říká, ano, je to nesmírně zajímavé, ale bohužel čas nás tlačí. Vaše osobní a rovněž i teoretický přístup a rovněž i z pohledu strategie je nesmírně zajímavý. Souhlasím s tím, že e, se školami by měly spolupracovat nevládní organizace, které zároveň do toho procesu zapojí i rodinu. Důležitá je i úloha médií, tak jak jste právě zmínila, i internetu. Dokáži si představit, že když hovoříte o tom, že právě školy, kde jsou eh, kdykoliv jsou mladí lidé vystaveni vlivu extremismu, tak právě škola je vlastně jediným místem, kde to můžeme odčinit. Druhý náš řečník je pan de Montbrial, ne? Eh, Sr. Christensen? Omlouvám se. Říká paní předsedkyně, dalším řečníkem je pan Benny Christensen. A pak budeme mít kolo otázek a odpovědí. Prosím, pane Christense, nemáte slovo. Gentlemen. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, děkuji za tuto možnost, že můžu předložit eh, určitá poznání eh, na základě premisy, že eh, znalost historie pomůže i v této naší problematice. Tím, že Eh, vaší vlastní verzi můžete dát do rozporu s verzí někoho jiného ohledně historických eh, událostí, eh, se vlastně vytváří určité podhoubí tolerance. Toto je název eh, mé prezentace, jak může eh, výuka historie přispět k prevenci radikalizace. Já jsem tu eh, dnes jako zástupce Evropské asociace učitelů dějepisu Euroclio Euroclio se sestává z 48 nezávislých eh, členských eh, združení eh, a 22 přidružených členů ze 47 států. Združujeme učitele historie a občanské nauky 17. března 2015 se setkali ministři školství Evropský, Evropské unie v Paříži a dohodli se mimo jiné, že, a cituji, posílí úlohu vzdělání v prosazování občanského přístupu a společných hodnot svobody, tolerance, nediskriminace, posílení sociální soudržnosti a e, pomoci mladým lidem, aby se stali odpovědnými, otevřenými a aktivními členy naší různorodé a inkluzivní společnosti. Během konference v Helsingoru v Dánsku o pár týdnů později se sešlo 157 učitelů občanské nauky a historie ze 40 zemí a pracovali eh, během jednoho odpoledne na společné odpovědi pařížské deklaraci, eh, která se nazvala deklarací eh, či prohlášením z Helsingoru. A hlavní zdění bylo toto. Pařížská prohlášení volá po konkrétních krocích, to je důležité důležité a vz, e, výuka historie v tom může hrát zásadní roli. A o to právě Eurokliu jde misí Euroclia je rozvoj e, odpovědné a inovativního vzdělání v oblasti historie, e, kulturního dědictví e, a občanské výchovy, neboť to vnímáme jako možnost na podporu kritického myšlení, vzájemné úcty, míru, stability a demokracii. Odpovědná výuka dějepisu e, pomůže nepochybně e, studentům, aby pochopili, že dějepis historie je vlastně e, interpretací, výkladem, hledáním historických zdrojů, křížovými referencemi a odpovídáním na otázky. Samozřejmě, že historie je komplexní záležitost. Každá odpověď vede k dalším otázkám. Jsou to vícevrstevnatá témata a vždy e, je tady e, možnost e, se více dozvědět. Je také založena na hodnotách a to samozřejmě všechno volá po odpovědné výuce historii a o vzdělání, které by směřovalo i k osvojení si více straného pohledu na věc, takzvané multiperspektivity. Pokud se podíváme na eh, výuku historie, tak je to historie veřejná a eh, kult, historická kultura, historická či eh, historie akademická a výzkum. A rovněž potřebujeme vzdělat lidi, žáky tak, aby se aby rozvíjeli poučený, poučené historické vědomí uvnitř sebe samotných. Takže Účastníci eh, konference v Helsingoru si stanovili několik cílů tak, aby eh, prohlášení z Paříže eh, se také promítlo do vzdělávání v oblasti historie. Takže Paříž volá po konkrétních aktivitách a my musíme vytvořit nové eh, vzdělávací nástroje a zdroje, podporovat reformy a adaptaci oficiálních osnov eh, a rámců pro eh, přeskušování podporovat dialog a spolupráci. Nicméně potřebujeme, aby se také studenti, aby jsme studenty soustředili na rozšiřování, eh, eh, zmnožování eh, identity, vytváření si svých vlastních názorů a informací a využívání informací v digitálním věku je třeba e, říct, že jsme se samozřejmě zabývali i stávajícím stavem výuky dějepisu v Evropě. Osnovy v této oblasti e, v e, úvodních odstavcích obdr, obsahují koncepci jako kritické myšlení, vytváření občanského principu, demokracie, tolerance a různorodosti. Ale když se potom podíváme na závěry těch osnov, tak tak tam jsou konečné oficiální zkoušky, které jsou centrálně ustanoveny, jsou v písemné podobě a většinou se soustředí na reprodukci eh, učebních textů, eh, které se zabývají především válkami, politikou a eh, muži. Takže tady je prostě mezi těmi cíly a těmi rámci těch zkušebních vzorců mnoho rozporů. A my e, způsob, jakým vyučujeme, e, asi můžeme odvodit i z řady našich příkladů v historii. Když otevřeme e, naše histori- osnovy výuky historie, tak tam vidíme stejné ty základní principy kritické myšlení, vytváření povědomí občanského, demokracii, toleranci, různorodost. Ale potom, když se jedná o konkrétní zkoušky, tak ty už nejsou centrálně tvořené otevřené, ale vytvářejí se na základě e, společného úsilí vyučujícího i studentů a e, soustředují se na e, to, aby studenti měli možnost prezentovat, vznášet argumenty a diskutovat. Témata, která jsou velice obvyklá na úrovni dánských středních škol, hovoří o tom, že eh, dialog mezi současností a minulostí je vždy tím základním eh, výchozím bodem. Takže kulturní setkávání, identity, migrace, demokracie, střední E, východ, to jsou všechno témata, která se běžně vyučují v dánských středních školou. Takže tady e, vidíme alespoň takové částečné úsilí, aby dánské minister, e, ze strany dánského ministerstva ty cíle a ty závěrečné postupy sladit. To znamená, že naše zkoušky musí, a teď cituji našeho bývalého ministra školství, odrážet každodenní život ve třídě. A každodenní život ve třídě musí zase odrážet každodenní život společnosti. A tento ministr školství eh, dánský Bertel Harder eh, v roce 2009 je současným ministrem pro kulturní záležitosti. Když se podíváme na Eh, citát z, pařížského, eh, z pařížské deklarace a citát prohlášení jednoho eh, dánského studenta. Můžeme srovnávat. myš, mysleme na tuto dánskou praxi. Dospíváme k závěreč, závažnému závěru. Výuka dějepisu může přinést ústup radikalizace. A Euroklio pro výbor pro kulturu přináší následující doporučení. Navrhnout Evropské komisi zjednodušit pravidla mobility pro Erasmus plus rovněž prosazovat využívání Erasmus eh, plus KA3 a Horizontu 22 jako nástrojů, eh, které by měly slučovat eh, praxi a koncepce a využívat Dům evropské historie jako prostředníka dialogu o historii. Rovněž konzultovat platformu pro celoživotní vzdělávání ohledně úlohy vzdělávání a jejího vztahu k bezpečnosti. Těsně spolupracovat s Radou Evropy a s orgány OSN v rámci stávajících platform, jako je například vzdělání k demokratickému občanství, vzdělání v oblasti lidských práv, vzdělání pro E, globální občanství. A je třeba si uvědomovat, že investice do vzdělání je dlouhodobou záležitostí, která nenese e, rychle výsledky, která je přináší v dlouhodobějším horizontu. Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. Předsedkyně, děkuji za e, tento velice jasný a zajímavý příspěvek. Děkujeme za tuto analýzu a nepochybně to bude velmi užitečné pro naší práci. A teď je čas na dotazy eh, od našich kolegyň a kolegů. Prosím, pane kolego. Děkuji vám, pane, eh, paní předsedkyně. A chci také poděkovat eh, za to, že bylo vybráno toto téma e, k dnešnímu veřejnému slyšení. Tady se jedná o téma zcela zásadní a já jsem velice rád, že náš výbor e, pozval tak význačné experty na naší dnešní výměnu názoru. Já bych chtěl podpořit paní Sáru Kán, e, ředitelku Inspire, která svůj referát e, založila na své vlastní zkušenosti a ukázala, jak lidé e, bojují za demokratický dialog, jakým způsobem e, bojují za to, aby existovala společnost, která takovýto dialog umožňuje. Samozřejmě musíme zajistit takový celostní přístup. Občanská společnost eh, se musí zúčastňovat. Účastnit se musí také církve a další nevládní organizace eh, v tomto snažení. Paní Kán hovořila o úloze žen a to je třeba zdůraznit rovněž. Role žen je často opomíjena, především Eh, ve světě islámu. A eh, přitom ženy mohou do značné míry eh, přispět k vzdělávání dětí. Nicméně samozřejmě, když vidíme slova jako role, ženů, role žen ve vzdělání, tak si klademe otázku, jaká je role mužů. U nás e, doma jsme, to jíme tváří v tvář odlišnému e, fenoménu. Vzdělávací systém je fem, přefeminizovaný, je v něm při, e, velké množství žen a my musíme také přemýšlet nad tím, jak začlenit do vzdělávání, do celého procesu výchovy dětí více mužů. Rovněž jsem velice rád, že zde máme experta z Euroclia na tomto slyšení. Euroclio eh, hrálo a hraje velmi zásadní roli v posledních desetiletích eh, při eh, té snaze odnárodnit, od, decentralizovat eh, vzdělávací programy. Když se objevily nové členské státy, Eh, nové, země, nové státy obecně v 90. letech, tak začaly pracovat v oblasti vzdělání na svých eh, vlastních osnovách a velmi často tyto osnovy neodrážely skutečnost. My také spolupracujeme s Eurokliem a společně musíme hledat řešení eh, hledat způsob, jak nastolit takovou atmosféru, ve které bychom byli schopni v dnešní společnosti vést normální dialog. Teď se samozřejmě hovoří o krizi uprchlíků. My tady nechceme, eh, aby se paralelně rozvíjelo několik různých druhů společnosti, ale potřebujeme eh, vhodné nástroje, abychom takovému procesu zabránili, až jsme teprve v samém počátku. Děkuji, paní předsedkyně. Čas běží a já mám e, ještě před sebou zasedání výboru REGI, takže se s dovolením e, zeptám e, teď pana Kristiansena. Vy jste tady citoval, že je třeba pros, pomoci, aby Dům evropské historie se stal takovým prostředníkem při vzdělávání a poznávání e, e, historie Evropy. Mně to připadá zvláštní jít takto ze zhora směrem dolů. To není zrovna nástroj či návrh, který by tady se mohl těšit nějaké velké, odpo- e, velké podpoře. Jak si myslíte, že by takovýto orgán mohl nějakým způsobem přispět k obecnému vzdělání v oblasti dějepisu pro 500 milionů lidí. Předsedkyně, děkuji. Vážené ještě někdo se tady eh, chce něco zeptat? Prosím, pane kolego, děkuji, to bylo velice zajímavé. Oba řečníci řekli důležité věci, ale co se mne týče, eh, tak především ta role žen, eh, to bych rád zdůraznil, vnímám to jako zásadní, velice důležité, protože jsou tady velké rozdíly a myslím, že ženy musí skutečně hrát velmi důležitou roli. Ale vy eh, jste hovořila, eh, paní Kán, o velice eh, důležité důležitém rozdílu mezi extremisty a schopnosti eh, akceptovat politické, politickou různorodost. Takže je třeba velmi obezřetně definovat to, co je radikální eh, postoj, který je nepřijatelný a kde máme možnost eh, do toho se ingerovat. Ono to je někdy velmi obtížné prostě intervenovat, eh, říct třeba, že je někdo příliš konzervativní. Já jsem osobně poměrně dost konzervativní člověk a byl bych nerad, eh, kdyby eh, třeba s takovým některým typům intervencím ve školách docházely. Já jsem byl také vlastně migrantem a měl jsem někdy pocit, že třeba v Německu ten německý učitel ne e, úplně chápe, jak pro mě je zásadní, abych polskou kulturu dokázal nějakým způsobem předat svým dětem, své dceři. Byli jsme vnímáni jako velice konzervativní, takže to je velmi obtížná situace. A stejný problém v druhé prezentaci pana Kristiancena vlastně vzniká rovněž. Já se totiž myslím, že vy jste prostě prezent komentoval způsob, jaký máme eh, vyučovat eh, dějepis, ale víme, že jsou tady také různé způsoby výuky eh, historie a různé cíle, například preze, zachování národní identity, předání dětem, studentům znalost národní historie, pak je tady ten afirmativní histo- diskurs, osvojení si hodnot z minulosti a tak dále. Takže já mám někdy takový pocit, že tento způsob výuky dějepisu eh, je vnímán nejenom jako lék eh, proti extremismu a radikalismu. Pro mě je eh, destre, extremismus a radikalismus definován násilím. To je prostě takhle. Ale to můžeme prostě definovat jako inklinace k teroristickým hnutím a tak dále. Ale to umění vyučovat dějepis je hodně kritické vůči afirmativní výuce dějepisu. Máte pocit, že to je že to je nějaké špatné, když se, dejme tomu, dánský eh, děje, eh, pisář identifikuje jako dánský eh, vlastenec a tak dále. Pro mě to se navzájem nevylučuje. Jistě kritický být je třeba, ale zároveň je asi třeba i pozitivně vnímat vlastní hodnoty, protože pak by tady vznikl jinak rozdíl. E, dobře, jeden by akceptoval prostě určitou kulturu se všemi možnými aspekty a atributy a e, pak tady může být extrémista, který je velkým radikálem a může být e, nebezpečím pro své okolí a my musíme být opatrní, abychom Eh, tady tu hranici mezi těmito dvěma lidmi nenačrtli eh, špatným způsobem, někde, někde milně. Yeah, thank you. Kolegyně Trupl. Ano, děkuji. Já rovněž chci zdůraznit, eh, co řekla Sarah Kaun. Islamismus zbavuje ženy jejich práv, proto radikalizace a islamismus i proto jsou pro nás nebezpečné. A je třeba mít vícero programů, kde je třeba se právě tímto zabývat. Další významná věc, že muslimové jsou součástí naší společnosti a neměli by mít nahlížení jako outsideri. A víme, jak zejména u mládeže je to velice citlivá záležitost a problém, že když se oni cítí, že se od nich ostatní společnost distancuje, tak tam je třeba něco dohánět. A pak ještě eh, panu Krasnodemskému. Tady je důležité rozlišovat mezi základní hodnotou svoboda vyznání a extremismus z mého pohledu, ano, extremismus je o násilí, ale rovněž i o kázání nenávisti, o nenávistném jazyku a o zbavování jiných lidí jejich práv. Tedy ano, evropské základní hodnoty dávají svobodu vyznání, poskytují to všem, ale zároveň se musíme hlídat, aby někomu nebyla odebírána jeho práva. Děkuji. Ecco, forse su questo è interessante. Děkuji, ano, ženy jsou důležité a nevládní organizace a další organizace rovněž. Také díky různým združením a asociacím je umožňován mezikulturní dialog. Jistě je důležité žít v prostředí, které jako takové již má jistou úctu vůči náboženskému vyznání. A ještě k otázce historie, výuky dějin. To je podle mě zásadní téma. Měli bychom lépe pochopit eh, a sledovat i diverzitu a to, jak jsou dějiny schopny absorbovat a zpracovat diverzitu. Například pokud jde o konflikty, které se určitým způsobem projevují i dodnes. Paní Kán? Jedna otázka byla přímo na mě a ještě chci reagovat na slova kolegyně zde eh, za eh, řečnickým pultem. Ano, je rozdíl mezi respektem vůči jazykové rozmanitosti, kulturní rozmanitosti eh, vůči tomu, že každý může vyznávat své náboženství. Tím se odlišujeme od diktátorů, tyranů, tím jsme velká společnost, tím jsme demokracií díky tomu právě. A to, že i lidé z menšinových různých skupin si mohou udržet svůj rozdíl, ať už v oblasti jazyka, eh, oblékání, jídla a že to není vnímáno negativně. A nyní koncept extremismu. Ano, vedou se diskuse o tom, co je extremismus a mm, zaručuji vám, že v každém státě ta eh, debata a ta definice eh, bude znít jinak. Kolik času nám zabralo eh, shodnout se na definici terorismu? Vlastně jsme do ní ještě k ní ještě nedospěli. Britská vláda definuje extremismus jako uh, aktivní opozice, eh, včetně eh, zvedání, pozvedávání hlasu eh, proti britským demokratickým hodnotám. A já to vnímám tak, když podněcujete k násilí, hovoříte nenávistným jazykem, eh, snažíte se útočit na lidská práva jiných osob. Z mého pohledu je to extremismus. Dokonce i nerovnost pohlaví. Já jako feministka mám problém s tím, že eh, někdo řekne, že opravdu ženy nejsou stejné jako muži, nejsou rovny mužům. Dělá to s vás extremismu v 21. století, ani já si nejsem jista. Možná za 50 let už se všichni shodneme na tom, že když někdo nechce přiznat ženám rovné postavení jako mužům, že ho začneme považovat za extremismu ale v současné době prevence radikalizace musí směřovat i proti těm, kteří se snaží vést diskurs, ať už Eh, krajně pravicoví eh, našich občanů, eh, kteří se snaží z pozic většinových útočit na muslimy, tak i muslimy, kteří prosazují diskurs násilí. A musíme zařadit obě tyto skupiny do e, extremistických projevů. Otázka týkající se spolupráce i s jinými skupinami, náboženstvími. E, ve Spojeném království máme například židovské organizace, které spolupracují s křesťanskými, ale my máme i humanistické hnutí ale spolupráce například s židovskými združeními, zejména v kontextu toho, co se odehrává v Izraeli, v Palestině, je, eh, tomu přisuzuje obrovské hodnoty, protože kdykoliv dojde k nějakému vývoji situace, v Izraeli, tak i ve Spojeném království vidíme nárůst antisemitismu, což je nepřípustné. Stejně tak, jako když došlo k eh, teroristickému útoku tak se projevuje eh, nenávist proti muslimům. V roce 2012 byl zavražděn eh, bojín Rigby a tam bylo na křesťanech, aby se zastali eh, obyčejných řadových muslimů. Potřebujeme tedy spolupracovat i s organizacemi světskými, s humanistickými, a i s jinými eh, náboženskými skupinami, abychom budovali občanskou společnost. Doufám, že jsem na tuto otázku odpověděla. Eh, pan Kristensen, děkuji. V první řadě bych rád upozornil na určité aspekty výuky dějepisu, na společenské aspekty výuky historie jak to vidím já a jak to vidí moje združení. Totiž ta hlavní odpovědnost spočívá v tom reagovat na současné výzvy a otázky, se kterými jsou konfrontováni naši mladí lidé. Tam bychom měli nabízet určité vědomí, povědomí o historickém kontextu a proškolování, školení, e, to je součástí všech e, učitelů snad ve všech evropských zemích tolerance, aktivní občanství, svoboda myšlení, což ale neznamená, že by učitelé dějepisu měli být nástrojí, kteří by měli prosazovat určitou politickou agendu a pracovat s určitým cílem před očima. My se nesnažíme hm, seznamovat své žáky s jedním možným výkladem, nehodnotíme je, nejsme těmi dobrodinci, nehodnotíme je v tom, jak jsou například ve třídě tolerantní. Jsme profesionálové, kteří se snaží zprostředkovávat svým žákům to nejlepší, aby se jim dobře žilo v dospělosti. A Rovněž je nám známo, že dějepis není všelék. Mnohé se na těch hodinách nepodaří prosadit, ale chceme zajistit, aby každý žák byl seznámen s tím, co to znamená kriticky uvažovat nebo vidět určitou událost nebo vývoj situace z mnohých zorných úhlů a vést neustálý dialog, ať už je to vnitřní dialog mezi současností a minulostí. A zde se rovněž jedna otázka dotkla Domu evropských dějin. Tady se nejedná o agendu se zhora dolů. Já bych si to přál následovně. Chtěl bych mít orgán na celoevropské úrovni, který by mohl dávat, zprostředkovávat členským státům dobré příklady začlenění diverzity ne, abychom měli seznam nějakých dvou, tří ideálních scénářů, ale abychom se lépe dokázali seznámit se situací v různých členských zemích, což mě vede k další otázce. V dnešní době jsme svědky mnoha radikalizací a proto se snažíme soustředit na pařížskou deklaraci, na výzvy k činu. Ale samozřejmě u každé výuky dějepisu se nejdříve snažíme vycházet z národních dějin. Všichni chceme mít ten pocit, že země, v ní žijeme, stojí za to a chceme žít v dobré zemi. A samozřejmě výuka dějepisu musí takovýto pocit podporovat, ale někdy jsme svědky něčeho, co já bych vnímal jako takové přespřílišné nadšení tímto nasměrováním. A někdy i minoritní záležitosti začlenujeme do toho národního narrativu. A naše združení se snaží zdůrazňovat vědomí tohoto aspektu a snaží se prosazovat mezinárodní proškolování. Tedy i zde záleží na rovnováze. Tedy je to jedn, jsou to jedny dějiny nebo vícero různých dějin. Už pouze půl minuty, nemáme totiž moc času. Pouze dvě, dva kratičké komentáře. Úloha dějepisu. Ta spočívá nikoli pouze v nalezení historické pravdy, ale rovněž v tom, ukázat mladým lidem, na čem v dějinách záleželo a co je z historického pohledu méně důležité, co bylo správné a co nebylo. Je velice důležité dát mládeži pocit, co, aby, že dokáže rozlišit mezi tím, co je a bylo morální a co se musí naučit definovat jako nesprávné, špatné. Paní Kán, naše civilizace neměla tradičně takové zaměření na rovnost mezi muži a ženami. Pokud se na to ale podíváte z pohledu lidských práv, tak ano, samozřejmě tam rovnost pohlaví je samozřejmostí, za to se musíme zasazovat a toho jsme v historickém kontextu už prakticky dosáhli. A já eh, doufám, že po nás budou následovat i jiné civilizace, i jiné eh, společnosti. Hm? Děkuji. Má někdo nějakou poznámku, nebo je to otázka? To byla spíše poznámka než otázka. Dobře. Eh, allora ora diamo la parola. Děkuji, takže budeme pokračovat. A nyní bude mít slovo pan Montbrial na 15 minut a pak dostane slovo zástupce UNESCO. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, vážení hosté, jak zabránit eh, té kulturní a teritoriální fraktuře v E, vím, že používám silná slova, protože situace ve Francii a v Evropě obecně je vážná a mnohem vážnější, než by někteří chtěli či mohli věřit. Evropa obecně a Francie konkrétně už zhruba dva roky čelí naprosto neobvyklému fenoménu. Část naší vlastní mládeže se stala pěšáky v lás, e, ve válce, e, která je vedena na našem vlastním území jménem sunnického radikálního islámu. Nárůst tohoto fenoménu se bohužel hodně promítá i do vzdělávacího systému rozsah a vážnost toho komunitaristického rozbití eh, ve Francii eh, toto eh, obnažuje a jedná se o výzvu, kterou vyřešíme jen poté, co si přestaneme Eh, co přestaneme se snažit nevidět určité věci po letech otálení. Nejprve dovolte, abych vám řekl, do jaké míry je náš vzdělávací systém eh, teď tím komunitaristickým přístupem ohrožen a pak eh, nastíním několik možností, jak věci řešit. Komunitarismus ve škole je hmatatelný ve francouzských školách již několik měsíců. Po atentátech v lednu 2015 ve většině škol byla zaznamenána velká, mí, na, velká míra nárůstu násilí a napětí. Hovořilo se úředně o nějakých dvě, dvou stovkách eh, různých eh, incidentů, ale eh, bylo jich eh, více jak 200 i v některých samotných departamentech. Eh, někteří žáci eh, ospravedlňovali ty atentáty, eh, někteří snižovali jeho význam, relativizovali tu závažnost, říkali, že ti novináři si o to vlastně sami říkali, protože islám provokovali. Ve všech francouzských departamentech, ani v těch nejvenkovštějších se tomu nevyhnuli, nebyla úplná Eh, úplně dodržena ta minuta ticha. Jak víte, že tak francouzská vláda chtěla uctít minutou ticha ve všech eh, školách tuto, eh, také ve školách tuto událost. Během té minuty ticha někteří studenti začali zpívat alžírskou hymnu, případně volat Allah Akbar a já bych vám mohl celé odpoledne vykládat, co tady všechno proběhlo, ale ještě jednu e, věc řeknu. 24. září e, to byl svátek Eid el kebir a v řadě škol e, byla zaznamenána absence jak eh, studentů, tak eh, také vyučujících. Jeden vyučující eh, v ním na škole mi řekl, že z 500 žáků bylo přítomno pouze 60 či 70 a jenom 40 učitelů ze 70 bylo ten den ve škole. Toto je prostě odraz určitých tendencí, které se čím dál tím více objevují ve francouzské eh, realitě. A eh, víme, jak to vypadá, eh, když se konají o víkendech komunitární svatby. Víme, co se děje, když se v televizi objeví fotbalové hnutí s, nějakou, s nějakým týmem ze severoafrické ze Severní Africe. Eh, takže pokud tady existuje určitá tradice, jak eh, Doufám, že víte, je to den francouzského státního svátku. Eh, většinou ovšem dojde i k nějakým neúplně dobrým událostem a v některých místech došlo, došlo tedy Eh, k útokům na 17 komisařství a některé ty násilnosti trvaly víc jak několik dnů. Toto jsou incidenty, které francouzskou společnost eh, skuteč, eh, především v oblasti zpravodajství velice zajímají. E, tady nejde pouze o e, takovéto protesty. Rovněž e, existují profesoři a konkrétně profesoři dějepisu a zeměpisu, které už některé části historie nemohou vykládat, protože jenom skutečnost, že zmíní určitá období v historii a určité oblasti, tak znamená, že klima ve třídě úplně úplně zdegeneruje a další výuka je nemožná. A to samé platí pro některé vyučující přírodních věd a biologie. Takže toto je prostě hnutí komunitarismu, které začíná zasévat eh, eh, hodně závažné eh, závažné nebezpečí a v tomto směru je hodnocení situace ve Francii velice znepokojující. E, oficiální údaje hovoří o nějakých tisíc, eh, téměř dvou tisících francouzských občanů, eh, kteří jsou spojeni s džihádem. Pak je tady šedá zóna. Poprvé tady oficiálně Manuel Valls eh, ve svém projevu před Národním schromážděním po atentátech na Charlie Hebdo hovořil o třítisícové šedé zóně. Toto je hodnocení, které Eh, ovšem samozřejmě eh, musíme brát jako neustále rostoucí údaj. Kromě toho je tady nějakých 5-6 eh, tisíc, teda těchto 5-6 tisíc lidí je okamžitě připraveno k akci. Pak je tady ovšem další okruh lidí, kteří se zviditelňují na sociálních sítích, kteří se zviditelňují na ulicích. Jsou to lidé se salafistického hnutí, kteří přijali určitý způsob života, který je otevřeně výrazně odlišný od způsobu života ve Francii a Evropě obecně. A e, rovněž Eh, velice zvláštně reagují eh, na eh, otázku radikálního násilí. Oni ho přímo neschvalují, ale zároveň ho také vyloženě neodsuzují a toto je nějakých 10 tisíc obyvatel, 10 tisíc lidí, těch, tento druhý okruh a to samozřejmě úřadům přidělává vrázky. Takže dámy a pánové, musíme samozřejmě znát důvody, které jsou u zdroje toho, tohoto eh, zřícení těch základních jistot. Eh, tady prostě se ano, posledních několika desetiletích eh, postupně rozmělňují určité jistoty a vzdělání v tom hraje zásadní roli. Je tady otázka role zdravotnické péče, je tady otázka zaměstnavatelů, je tady otázka policejních sborů, které vlastně nahrazují školu. Eh, je třeba eh, říct, že víc a víc studentů neumí eh, správně francouzsky, není schopno vlastně pořádně ve škole fungovat. Pak tady se rozvracejí pravidla základních životních úkonů, zdvořilost, dochvilnost, tohle vše mizí. A výsledkem je, že na některých územích ty asociace, které se snaží tyto věci nějakým způsobem zlepšovat, rozlišovat, jsou komunitaristické asociace. Jsou to prostě asociace, které e, spolupracují s muslimským bratrstvem, navrhují mladým lidem e, určité hodnoty, které jsou transcendentní, e, které jdou přes francouzské či evropské soubory hodnot a jsou tady lidé, kteří na náboženském základě navrhují jiný rámec, náhradní rámec oproti rámci, který eh, nabízí tedy francouzské právo a komunitární pravidla. A tady bych chtěl hovořit eh, ještě o jedné věci. Říká se o tom, že radikalizace je způsobena zhoršující se hospodářskou situací. Eh, říkají to často různí členové francouzské vlády, ale je tady nutné zdůraznit, že radikalizace se týká především 80 z 80 Eh, rodin z Magrebu a z 20% eh, lidí, kteří jsou z té střední vrstvy francouzské. Je tady celá řada dětí eh, středních úředníků, francouzských úředníků, kteří ztratili určitou životní úroveň, kteří se přesouvají k islámu. Pokud tedy na jihu Evropy to může být, dejme tomu, téma, tak Dánsko, jak bylo řečeno, je prostě zemí, kde je eh, všem požehnáno, kde tam není žádná chudoba a přitom Dánsko, Belgie a Francie jsou zeměmi, kde je nejvíce džihadistů na počet obyvatel. Takže dámy a pánové, eh, duch ve Francii je poměrně pesimistický ohledně vývoje e, těchto, e, těchto lidí a ohledně možnosti násilí do budoucna. Jsme pesimisté, protože je tady víc jak 100 míst, kde existují e, soustředěné zbraně, včetně těžkých zbraní, což samozřejmě pro orgány představuje velký problém. Takže co dělat? Nemůžeme zůstat pasivně sedět a to, co děláte, paní předsedkyně, je také demonstrací toho, co e, parlament a ostatní instituce dělají. Snaží se hledat řešení. Je třeba si uvědomat, že rekrutování e, radikálů Eh, se vede ze strany těch lidí se špatnými úmysly, kteří mladým eh, vlastně předkládají naše vlastní nedostatky, evropské eh, nedostatky, nedodržování pravidel a rozbíjející se hodnoty a proti tomu staví kvalitní pevné hodnoty islámu. Tvrdí, že my už prostě jako Evropané nejsme schopni své mizející hodnoty bránit a chránit. Co s tím tedy dělat? Rekrutace, rekrutování těchto lidí probíhá opravdu velice živelně a silně ve věznicích, v mešitách, ono se to neříká, až to není politicky korektní, ale alespoň třetina těch rekrutů byla rekrutována v různých náboženských asociacích a v mešitách. Takže my musíme, vážené dámy a pánové, jednat pevně, vytvořit pevný rámec na základě eh, tedy pevného přístupu Eh, si budeme moci znovu eh, posílit ve svých hodnotách. Musíme připomínat latinskou kulturu Evropy a židovsko-křesťanské eh, kořeny, rovnost pohlaví, připomínat, že prostě právo je nad veškerým, veškerými náboženstvími a také hovořit o nutnosti Eh, vyvinout určité úsilí pro zlepšení své vlastní situace a nemyslet jenom na pomoc ze eh, strany ostatních a eh, trvat také na určitém rozvoji kolektivního duchu a tady mám na mysli roli sportu. Takže závěrem dovolte, dámy a pánové, Eh, abych vám eh, eh, popsal dva incidenty, které jsou velice znepokojující. O co jde? První se týká francouzského profesora, Eh, který vyučuje francouzštinu, eh, který, kterému je 45 let, dobrovolně pracuje v obtížném prostředí a před pár dny mi řekl, že mladý člověk magrebského původu za ním přišel a řekl mu, eh, řekněte mi, je pravda, že dojde brzy k občanské válce ve Francii a ten profesor mu řekl, ne, prosím tě, co tady vykládáš? A ten kluk mu říkal, že mezi francouzi a muslimy by měla vypuknout ve Francii válka a ten profesor řekl, řekl, ne, podívej, tady jde o to žít společně, pracovat v jedné společnosti a tak dále. A ten mladý mu skočil do řeči a řekl mu pro, s provokativním pohledem, eh, že brzy eh, já bych vás mohl zabít hned, pokud tady má být nějaká občanská válka eh, mezi profesory mezi občany eh, a musím říct, že tento profesor, eh, který mimochodem eh, zjistil, že jeho auto bylo spálené o rok dřív, tak je teď velice deprimován. Další, však Chalon v Šampani, to je malé městečko, které nikdo nezná, mladý student přišel do třídy pár týdnů po své radikalizaci s replikou zbraně, je to taková ta airsoft pistole, ta profesorka eh, si myslela, že eh, zemře, protože ten zvuk byl jako z normální pistole a když eh, potom eh, vypovídal tento člověk na eh, policii, tak řekl, že, že ta ženská mu vykládá věci, které nejsou pravda, takže ji musí eh, zabít a že byl ochoten zabít i ty policisty. Takže to je asi tolik, dámy a pánové. Ještě dřív, než vám dát slovo, bych vám chtěl říct následující. Celá řada evropských zemí, například Velká Británie nebo Německo, si vlastně Eh, uvědomují či postupně eh, začali uvědomovat eh, totální propad multikulturalismu, Eh, kultura eh, nových příchozích, eh, pokud stojí na naprosto stejné úrovni jako kultura sekulární Evropy, to je konec. To vede k špatným závěrům a nedostatkům. Ti lidé, kteří k nám přicházejí, musí mít pocit, že my máme svůj život opřený o své hodnoty a teprve potom, když to tak bude, tak budeme těm ostatním moci lépe pomoct. Paradoxem je, že Evropská umluva úmluva o lidských právech, která vznikla v roce 1950 po dvou velkých masakrech, které Evropu e, zničily, je teď zneužívána e, komunitaristickými asociacemi, aby e, tito získali určité, pra, určitá práva, která jdou proti našim právům. Svoboda vyznání, svoboda svobodného projevu a tak dále. E, to je e, prostě zneužíváno, naše vlastní hodnoty jsou využívány proti nám. To je vše, e, tohle je všechno, co si musíme dobře uvědomovat, protože pokud vy, kteří jste volení zástupci, pokud politici, soudci, policisté si neuvědomí závažnost toho, co nám hrozí, tak naše společnosti, naší společnosti hrozí, že se rozpadne a dívejme se do historii. Toto jsou věci, které se mohou stát velmi rychle během měsíců či dokonce týdnů. Děkuji. Děkuji mnohokrát za váš příspěvek. Ta slova byla velmi silná, ale já věřím tomu, že to, co jste popsal, se opírá o fakta. Samozřejmě ve Francii, ale i jinde si myslím, nejen ve Francii, musíme hledat naše společné hodnoty i v takto komplexním kontextu. Je to historická výzva, která je nevyhnutná a zároveň chápu i důvody, které vás vedou k tak velkým obavám. Ano, stojíme před obrovskou výzvou a je třeba mít víc nástrojů pro to, abychom je mohli vyřešit. A nyní předám slovo panu Beržerovi z UNESCO. Možná právě i ve světle toho, co bylo právě řečeno, co jsme právě vyslechli, bude hovořit právě o těch nástrojích, které máme k dispozici. Prosím. Vážení paní předsedající, paní Kosta, vážení poslanci. Stejně jako zde zajímá tato problematika UNESCO z jeho 100 25 členskými státy. Já jsem velice rád, že mohu naslouchat zdejší výměně názoru. Je jasné, že nikdo se radikálem nerodí, ani pravicovým, ani levicovým. Lidé se prostě rodí do dějin a Evropa si uvědomuje, že k radikalizaci a k agresivitě můžeme lidi vychovat a zejména štváči, váleční štváči to jsou schopni dokázat. Snažím se zprovoznit eh, výměnu slajdů. Okay, I think I have to ask uh, the people operating the computer because musím se obrátit na ty, kteří eh, zde se zabývají počítačovou stránkou věci. Tedy podíváme-li se na radikalizaci zblízka, tak zjistíme, že eh, radikalizace eh, dospěje ke stádiu, kdy člověk je přesvědčen, že násilí je zdůvodnitelné a správné a že to pak tu společnost stojí obrovsky ve smyslu společenském i všemi ostatními. Klíčem k radikalizaci je i pocit identity a to vede k takzvané mediatizaci a jiným faktorům. Hovořili jsme o škole, o vězení a tak dále. Je nutné si uvědomit, že právě i média jsou součástí něčeho většího. Nesmíme obvinovat eh, veřejné sdělovací prostředky za úplně všechno. Musíme se dívat na záležitost holisticky a musíme vidět všechny příčiny i důsledky radikalizace. Mm, co je ve hře v této diskusi, zejména z pohledu UNESCO a i této sněmovny je svoboda projevu, pokud hovoříme o médiích a radikalizaci. Jak víte, máme právo eh, dostávat, dělit se a vyhledávat informace. Máme zároveň i článek 28 obecné deklarace o lidských právech. Eh, Toto kvalifikuje a určitým smyslem, v určitém smyslu omezuje. A Článek 20 v ICCPR žádá po státech, aby učinili určité projevy nenávisti ilegálními. Jde o to, že ne vše, co přispívá k radikalizaci, je možné jednoduše kategorizovat, je možné jednoduše zakázat, případně omezit. Čili otázka zní, jakým způsobem můžeme nastolit rovnováhu mezi ochranou médií a svobody projevu na jedné straně a radikazi, eh, zamezováním radikalizace na straně druhé. Jak rozlišujeme například provokativní jazyk a jak se vyhnout eh, přehnané reakci, která by zasáhla negativně do svobody projevu. Já zkusím zde vylíčit dva scénáře. Eh, nejdříve se budu zabývat médií a sám je definuji a pak dopadem působení médií. Tedy tady se podíváme a vidíme takový zjednodušený obraz, ale možná, že nám bude stačit když zároveň zvážíme, že média to není jenom jedna záležitost. Zde máme e, noviny, sociální média a pak zábavu. Sociální média jsou ve středobodu, protože e, ta oslovují zejména mládež, ale zároveň existují paralelně jednak s médií poskytujícími zprávy a na pravé straně vidíme ta kreativní média, média poskytující zábavu, kulturu a působí hlavně na emoce, na rozdíl od novin, které působí spíše na rozum. Já se chci v, dalším, v další etapě soustředit pouze na dvě záležitosti. Média poskytující zprávy, musí být věrohodná. Jakmile jsou nevěrohodná, propagandistická, tak nesehrávají svou úlohu. Sociální média rovněž, pokud začnou být ideologizována, přijdou o svůj dopad. Musí umožňovat dialog. Tedy zároveň to ale nejsou eh, vesmíry sami o sobě. Vidíme na tomto slajdu, jak se vzájemně ovlivňují. Uh, znalosti, vědomosti jsou ovlivňovány eh, novinovými a zprávami těmito médií, se pak projeví v sociálních médiích a naopak. A další věc. Jakým způsobem kontakt s médií má vliv na lidské chování? Máme takový indikátor s anglickou zkratkou KAP, praxe v přístupu ke znalostem. Eh, a tady jsem to rozepsal. Eh, to, co znáte, vám přejde do srdce a to pak se může projevit i eh, v těch rukou, čili tom, jak se chováte. Ale není to lidární vztah. Vědomosti mohou rozbít určitý postoj či ho změnit, Mm, zprávy mohou dodat materiál pro sociální média a tak dále. Je možné eh, vidět i tu rekrutaci, i to, že se někdo naopak od něčeho odvrátí pod vlivem určité informace. Tedy ta praxe, to je vzájemná závislost mezi těmi třemi konci toho trojuhelníku, i když oni jsou eh, každé samostatným eh, pojmem. Tedy KAP a úloha eh, v radikalizaci i eh, v boji s radikalizací. Tedy to může být eh, silné, slabé, nepřímé a hluboké. U různých médií je tomu různě. Silné dopady či efekty, například krátkodobé emoce, které vzniknou, ať už panika, strach, ale i zloba, například útoky Charlie Hebdo vedly eh, někde eh, k zlobě, eh, k naštvanosti, někde jinde lidé oslavovali když se podíváme na ta paradigmata, tak ona spolupůsobí a ten efekt je velice mnohotvárný. Mnohé průzkumy ukazují, že média sama o sobě většinou nic nezmění, spíše umocňují už stávající. To je velice důležité, protože hovoříme-li o jiných faktorech, například informacích a o něčem, co můžeme eh, podniknout, abychom proti tomu působili, tak eh, to musíme vzít v potaz. Informace jedna proti druhé například. Pak eh, inventarizace toho, co působí, čili nepřímé dopady médií, mezistupňové, středodobý dopad, tam například rodina, pedagogové, eh, významné osobnosti, nějaké vzory eh, se hrávají svou úlohu, jednak jak šíří určité znalosti a jednak jak se v médiích projevují. Dále, stanovování určité agendy. To, že víme například, že byl někdo stěd, neurčuje nutně, jak na to zareagujeme, ale je významným faktorem, který nějakou roli bude sehrávat, což nás vede k takzvaným hlubokým dopadům médií, čili například kultura médií to jsou lidé, osoby společnosti, které žijí v velice intenzivním světě, v medializovaném světě, které a tam si dospějou k určité úloze, k určité identitě, ať už je někdo oběť, ať už je někdo mučedník, liberál, rebel, tam právě ta kultura těch médií působí zejména. Hluboký efekt znamená i rámce, totiž utvrzuje nás v tom, co je mainstreamové a co je naopak marginální, či co je ten okraj. A lidé i sami se mohou někam umístovat ve své představě. To vše může přihrávat radikalizaci, ale zároveň se to může projevit i jako něco, co zapůsobí proti radikalizaci. Nelze zde vystupovat zcela jednoznačný vzorec. Pokračujme dál. Je jasné, že působení médií je rozhodně obtížné definovat, ale vždy je to něco, co prostřednictvím čeho je možné spochybnit něco, co víme. Obtížné je to ale však definovat. Uh, pokud ale budeme spolupracovat s médií v boji proti radikalizaci, tak co nejdříve je co nejlépe, protože jinak můžeme propásnout ta určitá stádia. Čili nejdříve blokovat, odstraňovat, jinak ovlivňovat mezikulturní dialog, jednak hovořit tím druhým hlasem proti tomu hlasu, který zazněl a posilovat kapacitu médií. Tedy paradigma ochrany, to je první věc. Tam se konkrétně často jedná například o blokování obsahu v internetu a v krátkodobém horizontu omezujeme stimul. Obtíž ale v tom případě spočívá v tom, že sice zpomalíme palivo, um, či zpomalíme přísun hořlaviny, ale zároveň oheň nehasíme, víme, že e, na mládež například e, takovéto zákazy nepůsobí. Další věc je, že je to velice obtížné nastavovat takové limity, ať už pro stát nebo pro firmu. Když například e, něco v internetu zakážeme, tak je to naopak často motivem pro někoho, aby se na to podíval. A poslední věc. Pokud něco zakazujeme plošně, tak mm, sestupuje eh, diskuse do podzemí a pak už vůbec nevíme, co se tam děje. Takže to rodí určitá rizika. Eh, paradigma eh, pro ochrany do budoucna, rizika, může posilovat anebo se stát cenzurou. Omezujeme odpovědnost prostředníků, někdy z nich děláme cenzory, než abychom s nimi spolupracovali tady je obtížné rizika e, snižovat, protože státy musí balancovat a nasouvat neustále rovnováhu svobody projevu a zároveň se držet principu transparentnosti a e, máme i nezávislost a e, možnost odvolání. Tedy úloha prostředníků. Tam jsou vodítka OSN týkající se podnikatelů v oblasti lidských práv a tam je to třeba respektovat a je třeba mít jasné politiky a transparentnost. Každý prostředník musí respektovat lidská práva a potřebuje jasně vědět, jak na to. Další věc. Pokračujeme a jdeme za paradigma ochrany pro UNESCO je nejdůležitější svobodný um, proud. To by mělo být normou. Pokud chceme ale někoho chránit, tak dvojím způsobem. Tři mezinárodní normy, které omezují um, svobodu projevu a zároveň ale musíme být vždy připraveni. Musíme mít kapacitu, abychom um, amplifikovali správný diskurs a další věc, ten takzvaný empowerment, což je vložit do rukou moc těm, na niž záleží a naočkovat je proti negativním vlivům. Zejména mladí lidé by měli být schopni rozpoznat, kdy například z nich reklama dělá bezhlavého spotřebitele, kdy z nich pornografie dělá hloupého spotřebitele, tedy i v této oblasti by mládež měla pochopit, v čem spočívají média. A my máme i v rámci UNESCO takovou gramotnost, mediální gramotnost a tam se to týká i digitální éry. Další věc aktivní jazyk proti radikalizaci. Tedy nikoli pouze očkovat eh, proti radikalizaci, ale hovořit proti ní. Na tom záleží, aby vznikl dialog, a tady se zmiňuji, že jde například o nevládní organizaci ve Francii, která se jmenuje Respect Zone, kde se snaží prosazovat dialog a i emočně nabitý dialog. I zde je třeba být opatrným u toho jazyka proti radikalizaci. Někdy potřebujeme zde už další obrázek. Eh, někdy může docházet k takzvanému zmrazení legitimního projevu. Někdy se nám to může vše vrátit. Například připadá-li to lidem podezřelé, že se jim chce něco vnutit Jinak je možné rovněž takovéto projevy diskreditovat. A poslední věc, e, nesmíme zaměňovat e, tento projev proti radikalismu s novinářským přístupem, protože novinařina spočívá v něčem jiném. A poslední věc, o níž se chci zmínit ve smyslu reakce na radikalizaci, jsou samotná média. Máme média poskytující informace, ale ta nejsou úplně oddělena od sociálních médií. Je třeba eh, je poučit, jak jsou využívána sociálními médii a eh, je třeba se vyhýbat stereotypům jeden proti druhému a rovněž i tomu, že jedinou reakcí může být násilí. Média mohou se k tomu přidat. A pokud budeme podporovat pluralistická média, tak v té diskusi, pokud budou ochotní se do ní zapojit všichni, tak budeme mít méně vyloučených. A poslední věc. UNESCO má různé publikace. Já jsem zde některé mm, vystavil v zadní části tohoto sálu. Musím zrychlit, času je málo. Začnu citátem z našeho od naší generální ředitelky Iriny eh, Bokové. Eh, my nyní v rámci toho projektu Mládež 2.0 poskytnout mládeži schopnost, znalosti a hodnoty, aby byli odolní vůči radikalizaci. Tedy můžeme dělat kde co, ale pokud samotná mládež se neujme iniciativy proti radikalizaci, tak nic nezafunguje. V rámci tohoto projektu se snažíme um, čelem, postavit radikalizaci čelem. Je to multidisciplinární projekt, doufáme, že budeme moci spolupracovat s Evropskou komisí, budeme pracovat v oblasti médií, kultury, vzdělávání, sociálních věd, budeme mít um, takové uh, pobočky v zemích, kde je radikalizace velkým problémem. Budeme spolupracovat v sou, s různými jinými mezinárodními iniciativami a chceme posílit pozitivní úlohu mladých mužů a žen v tom, jak budou radikalizaci odporovat. Tady budu muset, muset bohužel přeskočit další obrázek a přecházím rovnou k výstupům. Tedy um, chceme jednak posilovat znalosti a vědomosti. Vidíte z těchto průsvitek z této analýzy, jak je to složitá věc, cesta k radikalizaci. Pouze pokud ji podpoří, eh, pochopíme lépe, budeme schopni e, mladé lidi proti ní obrnit. Tedy jednak musíme vědět více, jednak musíme budovat kapacity a pomoci mladým lidem, aby byli aktivnější. A další věc, máme tam mnohé možnosti, jak vybízet k akci, k činu, čili například kampaně v sociálních médiích, zapojení eh, médií poskytujících informace, mobilizace, mm, zprávy o mládeži, zprávy o marginalizovaných komunitách. Jedná se tedy o obrovskou iniciativy. A závěry. Já jsem zde hovořil o diagnoze, efektu médií i o typologii reakcí. A na závěr jsem rovněž zmínil integrovanou multidisciplinární reakci naší organizace UNESCO vůči radikalizaci. Tedy jak dál? kudy dál. Velice záleží na tom, abychom eh, byli schopni jít proti zapojení médií do samotného radikalizování. Tedy například, eh, když máme komunitu proti imigraci a bohužel eh, do budoucna nevidíme jakým způsobem se postavit eh, proti radikálním iniciativám proti imigrantům. A je třeba, aby každá reakce chránila lidská práva a zejména svobodu vyjadřování, i když zároveň musíme působit holisticky, tedy nechránit pouze a nikoli působit nikoli pouze v médiích. Dále média, média mohou být ať už audiovizuální i jiná. No a poslední bod. Potřebujeme zdroje. Tedy doufejme, že když jsem něco přečetl v New York Times, tak je to spolehlivá informace. E, islámský stát e, vydělává na prodeji nafty při nejmenším 4 miliony dolarů měsíčně, 14 milionů dolarů měsíčně a to už nepočítáme jiné příjmy a kolik eh, prostředků mají ty, kte, ti, kteří chtějí bojovat proti radikalizaci. Nemůžeme vše protahovat, nemůžeme čekat, protože čím později začneme něco dělat, tím se to více prodraží a tím to bude obtížnější. Děkuji. Mulțumesc și eu. Eh, ano, děkuji. Děkuji všem. Teď bych chtěl požádat kolegyně a kolegy, aby vznesli dotazy a naši experti na ně nepochybně budou reagovat. Takže prosím, vzhledem k pokročilé době, buďte struční. Uh, thank you, really... Děkuji. Musím říct, že si velmi vážím této možnosti tady hovořit i vzhledem k tomu, že chystám velkou zprávu o mezikulturním dialogu v oblasti eh, vzdělávání, diverzity a základních hodnot za náš výbor. Toto je pro mě velmi důležité a řada témat, která tady zazněla, jsou tématy, o kterých diskutuji i se stínovými zpravodaji a s dalšími. Jsou to témata, která se znovu a znovu objevují, nejenom v našem výboru, ale i v dalších výborech. Velmi si vážím vašeho příspěvku, Saro, Eh, slyšela jsem vás eh, hovořit také na jedné konferenci o muslimském narrativu. Eh, udělalo to na mě obrovský dojem. Myslím, že odvádíte úžasnou práci a jsem velmi hrdá na to, že jste tady dnes s námi. Zastupuji Severo západ Anglie a toto je pro mě opravdu důležité téma. Víte, já jsem z tvůrčího eh, eh, prostředí, pracovala jsem vlastně eh, s uměním s mladými lidmi celý svůj život. Tohle je pro mě všechno velmi konkrétní. Já jsem se tím, touto prací živila. Musíme si uvědomit, že kultura není něco statického. Mluvíme o tom, jako kdyby to byla nějaká statická entita, ale ono to tak nikdy nebylo, nemůže to tak být být a do budoucna to tak rovněž nebude. Sestáváme se, se z řady jevů, e, fenoménů a e, součástí a kultura je fluidní záležitost, pohyblivá a je třeba si to znovu a znovu uvědomovat. Velice mě potěšila vaše prezentace, když jste hovořila o radikalizaci v takovém tom širším slova smyslu. Já jsem v létě dva týdny strávila jako dobrovolnice v Bosně a dva lidé jsou tady, eh, kteří se toho zúčastnili. Jsou to také Eh, oni totiž získali včera eh, cenu eh, evropských občanů, tak jsou tady přítomní. My jsme vlastně Eh, hovořili také o tom, co dělal Breivik v Norsku. Ono se o tom nikdy nehovoří. V konverzacích ta radikalizace na pravo, na politické pravici se vůbec neprobírá. O radikalizaci se hovoří pouze v souvislosti s eh, islámem, jako kdyby to byla nějaká muslimská záležitost. A já musím říct, že hodně slyšíme o boji proti Pegidě, to je zásadní věc, není to nějaký problém který se identifikuje pouze s jednou etnickou skupinou či náboženskou skupinou. Jsem opravdu velice ráda, že jsem tady mohla být. Je to úžasné, že tady máme dnes tento, tuto rozpravu a všechno, co tady zaznívá a co říkáte, bude velmi užitečné pro mou zprávu. Děkuji. Pan profesor Kandederský. Já tady mám otázku na pana Demont Bryan velice zajímavé vystoupení a zároveň e, jsem, mě velice osobně zasáhlo, protože on vylíčil Francii, jako kdyby to byla země postižená občanskou válkou. A opravdu, čteme-li francouzský tisk, tady například vidíme interview s panem Finkelkrautem, který hovoří o tom, že Francie se rozpadá. Mohl byste nám však něco říci začnu jinak. Já jsem to pochopil tak, že ta situace je e, výstupem či důsledkem určité slabiny francouzské kultury. Mohl byste nám popsat příčiny, jak vůbec k takové situaci mohlo dojít? Protože on rovněž apeluje na ochranu našich hodnot. V čem to, jak to pře- vše vzniklo? čem to přesně spočívá. A pak Berger, to je další významný francouzský, a, a Michel Onfray, francouzský filozof, se odvážil kritizovat tu diskusi, která je vedena o mm, uprchlících, o migrantech a okamžitě ho osočili, že se zastává Front National. Mohl byste nám to umístit v kontextu svobody projevu a rovněž rád bych od vás uslyšel, zda to není určitá slabina naší kultury, že si nedokážeme hájit naše vlastní hodnoty na to, na čem nám záleží. Dana Michares. So... Děkuji. Paní Šajdrová je další. Eh, je voudrais... Eh, Děkuji. Já bych chtěla poděkovat našim expertům za jejich eh, referáty, za jejich doporučení. Domnívám se, že v prezentaci eh, zástupce UNESCO se hovořilo o úloze médií a v této souvislosti bych chtěla zdůraznit úlohu veřejnoprávních sdělovacích prostředků, které si myslím jsou povinny přispět v boji proti násilí a tak dále. Takže já si myslím, že v této oblasti eh, je tento boj eh, pochopitelný. Eh, chtěla bych zvlášť výrazně poděkovat paní Kán, protože informace a svědectví muslimských žen, to, že jsou muslimské ženy proti radikalizaci, to, že sami e, uskutečňují různé kroky e, a aktivity proti radikalizaci, jsou informacemi, které e, kterých si velmi vážím. Chci také vyjádřit svou podporu a říct, že je to tak trošičku světelko na konci tunelu, co se mne týče. Je to pro mě taková naděje, Eh, vidím tady určitou naději, že snad eh, můžeme uspět eh, v boji proti radikalismu. Děkuji. Děkuji. Já také děkuji. Rádi bychom také znali názor Evropské komise. Prosím. Evropská komise, prosím. Takže chcete, aby komise hovořila eh, teď, abychom komentovali to, co tady zaznělo? Děkuji. Já jsem z DG vnitřní věci, z divize eh, eh, pro řešení krizí a boje proti terorismu. Nejprve bych chtěl poděkovat za toto velmi zajímavé veřejné slyšení. Za prvé, jak bylo řečeno, neexistuje pouze jedna forma radikalizace v Evropě. Eh, ta hrozba je mnohostraná a Europol v tom svém výročním hodnocení toto opět potvrzuje potvrzuje. Eh, počet eh, těch eh, incidentů, které jsou často útoky motivované nábožensky, to se vlastně teď už dostává do Eh, čtvrté příčky, separatistické jsou první pravicové a levicové a anarchistické jsou druhé a třetí a nábožensky eh, motivované eh, činy jsou na čtvrté příčce a na pátém místě jsou potom takové ty eh, jedno, monotematické věci, jako boj proti eh, interrupcím a tak dále. Eh, v kvalitativních číslech ovšem je to tak, že džihadisté, někteří z těch navrátilců, kteří mají za sebou zkušenosti z bojů, představují velice kritickou hrozbu. Za druhé, tady neexistuje nějaký jednotný profil, to také bylo řečeno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 to, z čeho jsme si všimli, co jsme zaznamenali, je, že většina těch mladých, a ne už tak mladých, kteří vstupují e, e, do těchto bojovných formacích, e, mají velice minimální náboženský základ. Takže když se tam podíváme do větší hloubky, tak to není něco, co by bylo tlačeno náboženským cítěním. Je to taková snaha najít najít jakýsi smysl života, jsou to spíš existenciální záležitosti, jak také zmínil pan Mombrial. A některé eh, ty radikální postavy již mají už eh, předem hotové, eh, předem připravené odpovědi na různé filozofické, sociální otázky ohledně integrace či neintegrace do společnosti a tak dále. Mohu potvrdit, že 20 z těchto různých bojovníků jsou konvertité, ale bez náboženského islámského pozadí. A, je, a my musíme říct že v eh, komisi děláme velký rozdíl mezi islámem jako náboženským směrem, náboženskou vírou a islamismem eh, na straně druhé. Jsem velice stručný, ale nemohu jinak. Myslíme si, že celý ten bezpečnostní řetězec, řetězec to znamená spravodajství, prosazování práva, justice, vězeňský systém, mají klíčovou úlohu. Ale není to jenom otázka bezpečnosti. Radikalizace se týká naší společnosti. Nejde jenom o nějaké trestní chová, trestné chování. A ta měkká soft část toho terorismu je nejobtížnější, protože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 týdny, měsíce eh, eh, radikalizovat, ale bude eh, trvat polovinu generace vytvořit tady novou kriticky uvažující kategorii občanů. Takže my jsme vytvořili určitou kategorii praktiků. Máme 2000 organizací v Evropě, jako je ta, kterou vede paní Kán. A tyto organizace jsou aktivní v, té, v tom terénu, aby mohly detekovat radikalizaci radikalizaci, případných, eh, případnou radikalizací mladých lidí. Já se tomu teď nemohu věnovat do podrobností, ale eh, tyto organizace už získaly určité know-how, jak se v této věci pohybovat. A druhá věc jsou sdělovací prostředky. Eh, my si samozřejmě myslíme, že svoboda projevu je zcela zásadní a to se nedá nějakým způsobem obejít, ale jsou tady určité obsahy na sociálních sítích, které prostě prostě nemůžeme eh, přijmout, eh, které, by, které jsou online, které bychom nikdy neakceptovali offline. Takže tady jde o to, eh, tuto radikální, tento radikální obsah identifikovat a odstraňovat. Samozřejmě, že víme, že se to objeví zase jinde, ale je třeba identifikovat obsah je třeba ho také odstraňovat ze strany různých firm je e, třeba prostě upozorňovat, e, upozorňovat firmy a sociální síti e, na tyto věci a také vytvářet kontakt. Tady záleží na množství. Ten poměr je jedna ku jedna, jedné stovky, k jedné stovce. Takže Eh, takhle to, eh, takhle to je s těmi, eh, kteří propagují nenávistný projev. Jde také o ochranu našeho systému a tady hovořím o kyberbezpečnosti. Je tady celá řada e, útoků, e, kterým čelí na e, každodenní bázi téměř naše podniky, naše instituce a tak dále. A pak také jde o to mít přístup k určitým obsahům a tady vlastně se dostáváme k té obtížné, obtížné tématice kódování. Naši naši kolegové z DG eh, Kultura a vzdělání hodně pracují v této věci, mají nejrůznější programy, které také tyto věci podporují ve školách eh, dojící, eh, Bohužel, já se moc omlouvám, ale nemohu vám nutit nějakých 60 vteřin, nicméně prosím, opravdu dodržte těch eh, tu jednu minutu. Velice děkuji. Já bych možná jenom stručně doplnila to, co řekl kolega a přidala k tomu tedy eh, pohled eh, DG kultura a vzdělání. Eh, musím říct, že chci poděkovat eh, za velmi zajímavé příspěvky eh, všem řečníkům a připomenout také to prohlášení, na kterém se shodli v březnu ministři školství v Paříži. Myslím, že je velice důležité upozornit na to, že ta, to prohlášení je velice široce koncipované a důležité je, že tam se hovoří o prevenci v boji proti radikalizaci a prosazování, eh, o prosazování základních hodnot Evropské unie. Je to skutečně dobře připomenout, velmi dobré prohlášení z března, ale ono to jde dál. Je to o toleranci, antidiskriminaci, eh, začlenování a tak dále. Hodně to obsahuje i věci, které jsme tady slyšeli během toho slyšení. Je to velká široká odpověď na otázku prevence a také e, jak se to odehrává. Jsou tady různá, e, různé úrovně, každá ta úroveň má své úlohy, své postavení. A když se podíváme na spektrum vzdělávacích, Eh, aktivit, tak tady jde o celoživotní vzdělávání. Ono je jasné, že školy mají zásadní význam, ale musíme se také dívat, co se odehrává eh, v, té odborném, v odborném školství, na vysokých školách a tak dále. Musíme vnímat eh, vzdělávací proces v jeho celistvosti. Co dělá Evropská komise teď, aby tedy navázala na to, na čem se shodli ministři školství? máme vlastně dvě takové hlavní linie. Především se snažíme mobilizovat ty nástroje, které máme k dispozici v oblasti mobilizace a vzdělávání. Spolupracujeme v oblasti koncepcí a politik, to je takzvaná soft cooperation Eh, protože se pohybujeme v poli, které je v pravomoci národních eh, států. Máme ale tady dvě poměrně nové zprávy, o kterých bych se jenom chtěla stručně zmínit. Jedna se soustředuje na vzdělávání a odbornou přípravu a druhá na politiky pro mládež. Byly přijaty v září komisí a pokud se na to podíváte, tak zjistíte, že tam vlastně je reflektována ta posílená role otázky inkluze, diverzity a preventivní Eh, role. Eh, ta tyto dvě zprávy nám opravdu pomáhají, abychom se mnohem intenzivnějším způsobem věnovali té výměně Eh, nejlepších možných postupů, tematickým diskuzím a tak dále. Eh, takže je tady rámec spolupráce s členskými státy. Já jsem eh, přesvědčená, že to povede k nějakým dalším dobrým výsledkům. I vy jste se ostatně zmínili o nutnosti vyměňovat si dobré postupy. Pak jsou tady ty programy, jako je Erasmus+. Jistě musíme se snažit více mobilizovat i pro ten další rok. Eh, už jsme o tom diskutovali s členskými státy, co dělat. A těch akcí může být celá řada. Jde to od využívání eh, toho obrovského materiálu, který máme již teď k dispozici, více ho eh, zveřejňovat, propagovat, podporovat spolupráci mezi jednotlivými sítěmi na místní úrovni, mezi nevládními organizacemi a občanskou společností, víc realizovat výměn mezi pedagogy, Eh, reálných i virtuálních. Máme takový nástroj, který se nazývá e-twinning, nevím, jestli o něm víte. A v neposlední řadě se také snažíme posílit dialog s občanskou společností. Dobře si uvědomujeme, že tady dochází v řadě eh, instancí k různým dobrým zkušenostem. A je třeba to také sdělit našim členům eh, v eh, těch různých asociacích občanské společnosti, takže tento dialog se teď snažíme posilovat a chci se zmínit, eh, že máme takové fórum příští týden v pondělí a v úterý. Je to naše výroční fórum pro vzdělání a odbornou přípravu mladých a je to zase takový moment pro výměnu názoru s občanskou společností. Budeme mít také panelovou diskuzi e, o e, krocích, e, o následných krocích po pařížské konferenci. Jste všichni vítáni na tomto fóru, které se koná v pondělí a v úterý zde v Bruselu. I my vám děkujeme a teď ještě jeden kolega, který přišel trochu později, prosím, velmi stručně. Děkuji koordinace mezi eh, dvěmi výbory často znamená 365 dnů v roce. Omlouvám se, že tady takto přebíhám. Opravdu vítám tuto konferenci. Víte, že EKR eh, je eh, lídrem této politické skupiny je muslim, který je zároveň mým přítelem, přítelem pana Krastodemského. V tomto kontextu útok Charlie Hebdo opravdu mnohé překvapil, ale když se podíváme zpět, tak snad to takovým překvapením být nemělo. Um, zkoumání daily, deníku Daily Telegraph eh, zjistilo, že 10% ehm, řekli, že satiry si zaslouží takový útok. Polovina sympatizovala s útočníky. Antisemitismus často má své kořeny v muslimských komunitách, i když možná ne vždy eh, zcela zjevné. Tedy je opravdu vhodné, abychom se toho ujali, muslimy, muslimové, aby se to ujali. Já obdivuji práci paní Kán. Jakým způsobem se ale experti domnívají, že by bylo možné nalézt řešení, ve smyslu toho, že by samotné muslimské komunity se ujaly otázky nebezpečí radikalizace vlastních eh, příslušníků náboženské komunity. Klima. Dobře, ale eh, toto nemůže být eh, řešení pro někoho civilizovaného. To nemůžeme v žádném případě omlouvat. To bych rád zdůraznil. A teď odpovědi. Tak já tedy začnu. Děkuji nemohu odpovědět eh, podrobně na otázky, které jste mi položil, pane poslanče. Bylo by to příliš eh, dlouhé, ale co je velice zajímavé, je eh, následující věc. Francie je v takové mm, prekérní situaci. Proč? Protože z hospodářských důvodů jsme prostě počátkem 70. let zorganizovali masivní migraci směrem k nám a mysleli jsme si, že to bude stejně úspěšná integrace jako ta předchozí v 50. letech. Eh, Tehdy se s tím naši vedoucí představitelé hlavu nedělali, protože jsme byli prosperující zemí, eh, hospodářství si vedlo dobře a mysleli jsme si, že prostě eh, to nové obyvatelstvo se integruje stejně dobře jako to předchozí. Byl tady určitý problém, který byl ovšem přehlížen a Eh, pokud by eh, jsme postupovali jinak eh, a nutili bychom důraznější naše hodnoty, tak by se to asi promítlo do jiné situace. Teď se tak trochu obvinují levicoví intelektuálové, kteří jsou obvinováni z toho, že dělají zbytečné dusno a jsou přirovnáváni k Národní frontě. Politika francouzských elit spočívala v tom, tom, že se tato otázka eh, nechávala jedné straně. Že to prostě bylo téma, o kterém bylo zakázáno hovořit o vzdělovacích prostředcích. Okamžitě eh, jste byli eh, totiž obviněni z toho, že nahráváte Národní frontě. Hm, to je taková naše oblíbená floskule. Nahrávat Národní frontě, hovořit o těchto věcech. A teď už to je trošičku méně platné, zhruba 12 měsíců. Ale teď jenom jednu věc ono to je vlastně úplně naopak. Právě tím, že e, všichni občané, ať jsou odkoliv, e, protože jsou tady třeba levicoví občané, kteří jsou velice silní, co se týče republikánských hodnot, především kolem e, premiéra Francie, že se to zlepší. Vy jste na toto odpov... vy jste na to všichni experti a vy hovoříte o technických opatřeních. To je v pořádku, ale základ, na kterém tato technická opatření musí a budou jedině fungovat, je ten, že si my znovu své hodnoty vezmeme k srdci a že je budeme pevně prosazovat. A jakmile to tak bude, tak uvidíte, že ty extrémisté se najednou vypaří. Co vede k extrémismu? Ve Francii alespoň je tomu tak, že občané mají prostě pocit, že vidí určité věci každý den a že politické elity to přehlížejí okamžiku, kdy politické elity budou hovořit osvíceným způsobem a budou předkládat řešení, které vezmou ovšem určitý čas, bude to trvat půl generace či celou generaci, ale pokud se ty elity opravdu těch eh, problémů zmocní a budou vidět věci, jak jsou a ne jak by chtěli, aby eh, existovaly, tak extremismus najednou zmizí. Thank you. Um, I'd like to... Děkuji. Já bych si rovněž dovolil komentář na to, co jste řekl. V nedávném článku v novinách, to byl pan Bashir, kolega, paní Kán, to řekl tak je zásadní, aby studenti byli vybízeni ke kritickému myšlení, aby vybízeni k tomu, aby si kladli otázky, čím jsou, čím se jeví a čím by chtěl, kým by chtěli být. To je zásadní, abychom my jim pak mohli dávat na vybranou různé hodnoty a ideály. Tedy z pohledu výuky dějepisu, co mohu doporučit já a čeho jsem svědkem, že jak bych to řekl, v praxi se osvědčilo, je založit výuku dějepisu na neustálém dialogu mezi přítomností a minulostí. Například v mé zemi, když hovoříme o křížových eh, taženích, o křížových válkách, tak si vezmeme například článek v novinách o radikalistech, eh, kde Eh, se z toho přehoupneme na určitý názor o křížových výpravách a pak eh, to porovnáváme s jinými názory. Stejně tak, když hovoříme o záležitostech 11. Eh, září. Je důležité, abychom i tam neuváděli pouze tu historickou zkušenost, co se stalo, ale uváděli i, co se stalo předtím a čeho se můžeme dočíst v současné době. To umožňuje žákům nalézt si odstup a zároveň vy, nalézt si svůj vlastní názor a i tím umožníme i menšinám projevit se a zároveň si i třída zkusí nějakým způsobem sama určit, co se z jejího pohledu, z pohledu těchto žáků vlastně děje. Tak to bych to navrhoval já. Uh, thank you very much. Uh, děkuji, děkuji za komentáře a i za zpětnou vazbu. Nesmírně zajímavá. Co si tady z tohoto zasedání odnesu já? Holistický přístup, to je jediný možný přístup který zde můžeme přijmout. Máme eh, prvky kulturní, vzdělávací, eh, bezpečnostní a i mediální. Rovněž chci dodat, že otázka chápání, vzájemného chápání se váže se sociálními vědami a to, jak zde nás informuje eh, DG pro vnitro, že přichází s různými informacemi, ale někdy se to musí těžko hledat. Tedy eh, výbor pro kulturu zde sehrává svou specifickou úlohu. A na závěr bych rád řekl, že v celé debatě je jedno zcela zásadní nebezpečí, totiž vidět v mládeži hrozbu a nikoliv zdroj do budoucna. Zde se okrádáme. Něco nám unikne, pokud nebude právě mládež srdcem mnohých těchto aktivit. Tedy nalézt zdroje, proto, abychom právě mladým lidem dali do ruky otěže, aby se mohli ujmout této iniciativy a aby na mnoha různých úrovních se dokázali projevit, tak tady bohužel můžeme dospět k negativnímu vývoji, který si nepřejeme. Já děkuji především kolegům z Evropské komise. Stoprocentně souhlasíme, že radikalismus nemá jediný profil, to je už dobře zdokumentováno. Otázka, jakým způsobem můžeme pracovat s občanskými združeními muslimskými. Důležité je, abychom tuto debatu nepolarizovali, aby to nebylo buď a nebo. Důležité je, rozlišovat mezi islámem a islamistickým extremismem a zároveň nehovořil o muslimech jako o homogenním náboženství. Ve Spojeném království máme 3,9 milionů muslimů. A to je velice různorobá společnost. Kulturně, jazykově, z pohledu vzdělání, eh, už právě například proběhly průzkumy jejich podílení se na místních samozprávách a i tam to dopadá velice různě. Najdete muslimy i na pravici, i na politické levici, ale pokud byste tu diskusi chtěli vést ve smyslu muslimové, to je někdo jiný než my, tak tím to nevyřešíme, protože tím si odcizíme právě ty muslimy, kteří by jinak byli nejvíce nakloněni pomáhat. A E, vrháte je do náručí extremismu. Já to znám z vlastní praxe, já na každodenní bázi dostávám hrozby ze strany salafitu, ze strany muslimů, přesně proto, čím se zabývám, protože si stojím za lidskými právy, svobodou projevu, vzájemnou úctou. Mm, mnoho se hovoří o judeokřesťanských hodnotách. Ale já nejsem ani židovka, ani křesťanka, ale přesto vyznávám stejné hodnoty. A ta idea střetu civilizací, to je opravdu velice zavádějící paradigma. Samotné dějiny nás naučily tomu, že muslimské a evropské hodnoty, které jsou vnímány jako odlišné, protože je lze uh, dovést do minulosti ke dvěma různým náboženstvím, jsou velice vzájemně propojeny, mají mnoho společného a zejména historicky muslimský evropský svět byly často jedním světem. Například ve Velké Británii koncept například právní důvěry, koncept soudnictví, institucí právě z muslimského světa vedl ke koncipování britského soudnictví. Nebo díky muslimům byl Aristoteles znovu objeven v Evropě a nikdo nepopře, že právě civilizace až do 19. století eh, byla překládána do arabštiny a tam se vedl neustálý dialog Tedy hodnoty, jejich význam, jejich kultura jsou v neustálém vývoji. Nelze to nějak fixovat do polárních dvou hodnot. A právě v současném světě, a jak už zde zmínil můj britský kolega, ty hodnoty se budou proměňovat i do budoucna a velice záleží na tom, abychom spolupracovali s nevládními organizacemi, jako například ta moje které nemají vůbec žádný problém se smířením své víry a své národní identity. Ale pokud nebudeme eh, s těmito organizacemi spolupracovat, pokud je nebudeme vnímat jako součást nás, budeme je vnímat jako někoho jiného, tak to nikam nepovede. Podíváme-li se například na skupiny, které vyznávají salafistické hodnoty, tak ty mají peněz dost. Často je sponzorují E, Spojené arabské emiráty, jiné arabské státy a bohužel naše organizace těm zdroje chybí. A zejména proto, že operujeme demokracie a lidskými právy. A my potřebujeme více prostředků na spolupráci a přitom zájemci jsou. Poslechnout si i nás. Ale Mm, tito lidé, kteří jsou připraveni bojovat na naší straně, nevíme, jak je hledat, protože nemáme dost prostředku na osvětu. Dřív než uzavřeme eh, dnešní veřejné slyšení, tak několik připomínek. Poslední příspěvek eh, paní Kán je nesmírně závažný. Je opravdu zcela zásadní, protože eh, naše hodnocení Eh, civilizovaného světa k tomuto tématu se nemůže eh, odehrávat nějakým eh, povšechným způsobem. Nemůžeme prostě to vidět tak povrchně a zevšeobecňovat. Islám je rovněž velice diverzifikovaným náboženství a hodnoty kteří, těch, kteří přijímají rozhodnutí, Eh, jsou eh, prostě někdy eh, spochybnitelné a přijímání rozhodnutí je někdy příliš rychlé a zbrklé. To je velká chyba. Já s vámi v tomto naprosto souhlasím. Chci poděkovat expertům, které jsme pozvali, zástupcům Evropské komise, kolegyním a kolegům. Tato rozprava vznesla další světlo na téma, které je komplexní, obtížné, aktuální, téma, které nepochybně na evropské scéně samozřejmě bude ještě hodně dlouho přetrvávat. A ještě než úplně zakončím, eh, tak bych chtěl eh, paní eh, Malejo Sapsaj citovat dítě, profesor, kniha, tuška, to vše může změnit svět. Musíme tuto šanci uchopit, vzdělání, školství mají zásadní roli při prosazování mírové kultury, diverzity a pokoje a e, musíme takto uvažovat. A e, toto je tedy chvíle, kdy e, je třeba ukončit naše jednání, ale já vám ještě rád řeknu, kdy se bude konat naše další jednání výboru. Bude to 12. listopadu od 9 do půl jedné a od 3 do půl sedmé. Děkuji kolegyním a kolegům, byť jich není příliš mnoho z výboru pro kulturu a četným asistentům, kteří eh, nás nenechali na holičkách. Hezký večer všem.